Ja, schönen guten Tag, ich begrüße Sie zu... Já vás tady eh, pěkně vítám a, a na předposledním eh, zasedání eh, výboru pro dopravu a cestovní ruch v Evropském parlamentu před prázdninami. Můžeme přijmout program jednání. Nemáte-li námitky? Nevidím. Takže teď schválení zápisu z 15. a 16. 6. Nejsou-li námitky, můžeme přijmout i tento zápis. A teď se dostáváme k balíčku o energetické unii a k rámcovému do eh, eh, rámcové dohodě pro protokol v Paříži. Máme tady eh, zpravodaje Henu Virkunen a Base Eichhouta. Nejdříve dostane slovo Hena Virkunen. Děkuji, pane předsedo. A děkuji. děkuji všem stínovým zpravodajům i stínovým, tedy členům výboru. Máme 56 pozměňovacích návrhů, 7 kompromisů, velice dobře jsme eh, navzájem spolupracovali se všemi eh, frakcemi a zpravodaji, s tímovými zpravodaji. A jak už jsme o tom jednali eh, dříve, je velice důležité, abychom se zaměřili na problematiku dopravy, protože tohle je stanovisko pro výbor ITRE a jak víme, v návrhu zprávy ITRE o dopravě nic nebylo proto v tomto e, kompromisu jsme se většinou zaměřovali pouze na e, dopravní otázky v energetice. A asi e, politika, polovina toho uspořádání je pokryta v těch kompromisech. Takže chci poděkovat všem, kdo pracovali na tomto tématu a doufám, že náš výbor bude schopen podpořit tyto kompromisy. Tak to, šli velice, to šlo velice rychle. Teď tedy druhý zpravodaj, je na řadě a ten tady bohužel není, takže poprosím stínového zpravodaje nejdříve. A k tomu prvnímu kompromisu říká předsedající, takže tady za Griffin. Taky to není? A děkuji, pane předsedo. Tady jsem. Já bych, e, kolegové, nejdříve poděkovala e, zpravodajce za její práci. E, myslím, že jsme nalezli dobré kompromisy, které doufejme přinesou něco navíc za dopravu závěrečné zprávy ITERE. Tato zpráva se týká velice důležité legislativy, která vytvoří nebo bude utvářet naši energetickou krajinu v nadcházejících dekádách chceme eh, tedy podpořit eh, konkurenceschopnost uvnitř EU, dopravní sektor eh, musí být zapojen do energetického přechodu. Představuje 30 naší konečné energetické spotřeby v Evropě a 94 dopravy Eh, se opírá o ropné produkty. Znamená to tedy, že potřebujeme prostor pro změnu a evoluci. Vítám, eh, vítám vizi komise pro trvale udržitelnou eh, uhlíkovou energetickou unii a jsem ráda, že paní zpravodajka tam zahrnula body k potřebě elektromobility a elektrifikace s cílem snížení emisí. Děkuji. Potom efektivní využívání energií a propagace obnovitelných zdrojů jsou velice důležité, pokud chceme uspět v energetické transformaci. se všech těchto důvodů jsem opravdu proto, aby tam byly zahrnuty závazné cíle, pokud je o efektivitu energií efektivní využívání energií do té závěrečné zprávy a k energetické unii také. Ten, ta energetická transformace se nepodaří, pokud e, nezahrneme místní a, a regionální úřady Eh, ten vládní rámec energetické unie musí být eh, eh, utvářen jak ze zhora dolů, tak ze spora nahoru. Občané musí být jádrem energetické unie. Je naší povinností zajistit, aby měli prospěch z, tohoto, z této transformace tím, že vytvoříme vysoce kvalitní místa a vymítíme nerovnost mm, pro lidi s omezenou mobilitou. Energetická unie podobně musí také zahrnovat jak venkovské, tak městské oblasti a jsem velice ráda, že paní zpravodajka zahrnala, tam zahrnula návrh na rozvoj Eh, podpory eh, eh, trvalé udržitelné městské i venkovské dopravy ke snížení škodlivin z dopravy. Těším se na rozpravu a ještě jednou děkuji paní zpravodajce. Děkuji. Děkuji pan předseda a teď má slovo Jose Ignacio Faria. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Virkonen, paní zpravodajce a také dalším stínovým zpravodajům za velice kvalitní spolupráci. 94 dopravy závisí na ropných produktech, pokud se snažíme tedy nastolit rovnováhu a snížit uh, uh, užívání uhlíku v naší ekonomice je třeba nastolit tedy tu řádnou rovnováhu. Přejeme si energeticky efektivní druhy dopravy, mít čistější životní prostředí prostřednictvím eh, čistých technologií a také nových IKT technologií a přejeme si tu mít tedy kvalitní energetické nebo eh, do, dopravní modusy a zajistit intermodálnost. A je třeba také podpořit zavedení inovativních technologií a technologických projektů, eh, zejména prostřednictvím Fondu pro strategické investice v Evropě a zajistit technologickou neutralitu. A ještě bych chtěl všem připomenout, že energická energie je jednou z výlučných priorit našeho eh, výboru a doufám, že zítra eh, při hlasování získáme podporu kolegu a ještě bych jednou chtěl tedy poděkovat za spolupráci zejména naší zpravodajce paní Virkunen. Děkuji. Jaký Děkuji, teď Maja Kilen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää raportööri Virkkusta erittäin rakentavasta ja Děkuji, já bych chtěla také poděkovat paní zpravodajce, paní Virkonen za konstruktivní spolupráci <clears throat> a za schopnost dosáhnout kompromisu. Co se energetické unie týče, také bych chtěla zmínit dva důležité body, což jsou otázky, které bychom měli odvážně prodiskutovat. Jedna se týká fosilních paliv, a užívání obnovitelných zdrojů energie. To se může stát širším způsobem používanější, pokud tedy budeme podporovat zavádění nových technologií a zavedeme je i do našich nových evropských politik, tedy pokud otevřeme oči a uznáme, že ta stávající situace je taková situace dvojích standardů. A pak ještě jedna záležitost distribuční síť pro různé druhy energetických zdrojů, což by mělo být vnímáno jako součást také té dopravní infrastruktury. Takže celá ta rozsáhlá infrastruktura v dopravní politice by měla být eh, znovu definována. A samotná tato síť by měla mít vylepšené financování nejen z těch veřejných prostředků a měli bychom se zaměřit také na výstavbu kvalitních silniční sítě. Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem za kvalitní spolupráci. Zahvaljujem gospodine predsjedniče na danoj riječi. E, Prvo by se zahvalil kolegici Bir. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl v první řadě také poděkovat kolegyni Virkunen za spolupráci a také poděkovat ostatním stínovým spolu Již tu zaznělo mnohé. To třeba, jaké jsou priority, a hovořilo se to o energetické unii a o dopravě, která samozřejmě by měla být zahrnuta do této unie. Mobilita to je jedna z těch hlavních eh, svobod, které si užívají občané Evropské unie a je třeba ji zajistit udržitelným způsobem a podporovat udržitelný druh dopravy. A proto je třeba co nejdříve skoncovat z naší závislosti na fosilních palivech v dopravě, snížit ten makroekonomický deficit v Evropské unie, který je zapříčiněn právě dovozem fosilních paliv a zapojit sem návrhy, například jako ty návrhy Evropského parlamentu na snižování emisí CO2 a také se snažit o zlepšování životního prostředí v Evropě a tímto pak následně zlepšit zdraví občanů Evropské unie. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit v těch pozměvacích návrzích, které staly součástí kompromisních návrhů, že tedy na dopravu bychom měli také nahlížet na, jako důležitou součást konference smluvních stran. Myslím si, že e, bychom tuto záležitost měli brát e, víc vážně. A také bychom měli mít dostatečné finanční i lidské prostředky na rozvoj, na ten energetický rozvoj abychom zajistili elektrifikaci dopravy a tímto tedy, aby byla doprava udržitelná. Já se tímto zaměřuji více na dopravu pozemní a tedy také železniční. A ještě jednu věc. Jsme výborem pro dopravu a turistický ruch a v tomto smyslu si myslím, že udržitelný e, turistický ruch je také důležitým odvětvím v Evropské unii. A bez udržitelné dopravy ten udržitelný cestovní ruch také nemůže existovat. Ono je to vše propojené, takže doufám, že tento pozměvací návrh bude podpořen, protože je velice důležitý, zejména pro země, jejichž HDP se hodně zakládá právě na turistickém ruchu. Danke sehr, das war eine schöne Überleitung. Děkuji, to byl eh, takový pěkný úvod k kompletovaný, takže teď tady dávám slovo zpravodaji Basu Eichhoutovi. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se, že jsem přišel o trochu později, ale zrovna jsme debatovali o Řecku. Vypadá to, že se tam něco děje. Ale teď COP21 a v Paříži eh, je to dnes naše eh, druhá výměna názorů k tomuto a budeme o tom zítra hlasovat. Takže v tomto eh, smyslu je pravděpodobně dobré eh, zamyslet se nad tím, kam eh, směřujeme v kompromisních pozměňovacích návrzích. Bude tam sedm kompromisů na stole na zítra a, víceméně se to bude týkat většiny pozměňovacích návrhů, které předložily jednotlivé frakce. Velice konstruktivně eh, jsme vedli eh, výměnu názorů k tomu, jak se eh, dobrat k těm kompromisům a jsem rád, že většina frakcí je pro kompromisy, které máme na stole. Bohužel FDD a ENF nebyly přítomně na vyjednáváních, takže a ty tam s námi nejsou a ECR nebyli schopni souhlasit s těmi kompromisy. Zbývajících pět frakcí se kompromisy, které jsou na stole, souhlasí. Já jsem velice eh, rád, že jsme eh, se o tomto dohodli. Já si myslím, že to nejdůležitější, k čemu vyzýváme, je samozřejmě, aby se více eh, zohledňovala otázka dopravy v vyjednávání v Paříži. Víme všichni, že dopravy, sektor dopravy se zásluhuje zvláštní pozornost a všichni víme, že v Paříži otázka dopravy pravděpodobně nebude to první, oč vyjednavačům půjde, takže Důležité je na ně upozorňovat. Máme tam takovou, eh, také velký eh, odstavec o eh, úloze ICAO a IMO, což jsou velice důležité organizace, které mohou ovlivnit snížení emisí. A na tom kompromisu se tam pracuje a my kriticky říkáme, že ty organizace nepokročily dostatečně. Takže je to typicky takový text kompromisu, ale zcela jasně na konci říkáme, že i Kao a EMO by měli toho dát na stůl víc, protože eh, námořní eh, letecká doprava musí eh, postivě přispět. Pokud se máme posunout k dvouprocentnímu cíli a mm, ten mm, text tam nakonec se dostane, takže jsem velice rád, že se to povedlo. Potom tam máme tedy také silné formulace k budoucí přísnosti eh, eh, cenotvorbních mechanismů eh, v, v sektoru dopravy. Všechno to je vlastně v kompromisech, uvidíte to v hlasovacích seznamech a pokud budete hlasovat prostě pro ty kompromisy, tak to hlasování půjde velmi rychle. Hm, tak to je jeden důvod, proč hlasovat pro kompromisy a druhý je, že jsou poměrně dobré, myslím. A každopádně děkuji jim a stínovým zpravodajům za plodná vyjednávání. Děkuji. Ale víte, že kvalita je důležitější než čas. A teď Ivo Belet. Děkuji, pane předsedo. Já akorát potvrdím, že Tady, eh, to, to, ten, to, co jste říkal naposledy, tak pokračujeme v tomto duchu. Děkuji každopádně eh, zpravodaji za plodný konstruktivní přístup a konstruktivní návrhy. Podporujeme eh, všechny ty kompromisy které eh, jste eh, nám tady předložil v minulých týdnech. Už eh, jste tady, vážený pane zpravodaj, hovořil o důležitých zainteresovaných stranách ICAO a IMU. Myslím, že je dobré, že jsme dosáhli jasné jasných ambiciozních obecných zásad, které tedy předložíme těmto institucím zejména, že eh, vyžadujeme, aby eh, do eh, konce roku 2016 předložili jasné důvěryhodné závazky, díky kterým by, bude možné dosáhnout snížení. Potom ještě kompromis 4, k tomu bych u toho bych se zastavil, protože ten obsahuje to jádro této zprávy. Hovoříme tady o zlepšené na využívání energií a na druhé straně eh, distribuční eh, kanály, elektrifikace, eh, dopravy a ty baterie k uložení energie. A potom je tady také kompromis 6, kde hovoříme o podpaře alternativní pavidel jako je zemní plyn a bioplyn. Závěrem, potřebujeme snad nějaký další cíl pro 2030, konkrétně pro dopravu? Já nevím. Můžete říct, že už máme obecně cíl a potřebujeme nějaký dílčí cíl, ano, o tom se dá bavit. Doprava samozřejmě bude zapadat do e, rámce nadcházejícího návrhu komise k e, té směrnice, o které se říká non-ETS, takže uvidíme, co tam bude v ní. A potom poslední věc pokud jde o pozměňovací návrh kolegu SAD 46, který bychom také rádi podpořit. Tam se jasně hovoří o, programu pozorování země Kopernikus, který může přispět ke monitorování klimatických změn. Myslím si, že je to dobrý dodatečný prvek, který se nedostal do těch kompromisů a ten bychom také rádi podpořili. Každopádně děkuji, děkuji s tím zpravodajem. i Děkuji. Teď Kristýna Evodol. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat jak panu zpravodaji, tak stínovým zpravodajům za velice konstruktivní společnou práci. Myslím si, že takto bychom měli pokračovat i v budoucnosti. Sdělení, ke kterému náš výbor předložil stanovisko, je referenčním dokumentem, který obsahuje priority Evropské unie, pokud jde o pařížskou klimatickou konferenci. A ukazuje se, že existuje určitý koncenzus, tak abychom vyslali jasný signál, že Evropská unie a členské státy mohou skutečně dosáhnout stanovených cílů a to i v oblasti dopravy, která je klíčová, pokud jde o boj proti klimatickým e, změnám. Důležité je také posílit vizibilitu cestovního ruchu a Eh, dopravy nejen v pařížském protokolu, ale také eh, v rámci dalších iniciativ eh, při jednání konference smluvních stran, včetně nevládních partnerů. Tato zpráva také zmiňuje městskou mobilitu, protože celá jedna čtvrtina veškerých emisí z dopravy pochází právě z měst. Důležité je také mít dostatek prostředků, například E, z klimatického fondu, protože se zdá, že komise trošku tuto věc podceňuje. A dále tato zpráva apeluje na Evropskou unii, aby nadále co nejrychleji předkládala ambiciozní legislativní projekty, tak e, aby například e, se konečně něco dělo s emisemi CO2 vozidel. Takže my jistě budeme zítra hlasovat pro. Děkuji. Teď pan eh, Kozlovsky. Pane předsedo, eh, já mám jenom dvě věty. Nejdříve eh, děkuji mnohokrát panu Aigautovi za práci na tom dokumentu. Výsledek těch kompromisních pozměňovacích návrhů, které byly nakonec při, při, přijaty, tak ten nám nevyhovuje, takže budeme hlasovat nakonec proti. Děkuji. Danke sehr. Děkuji. A teď Gesine Meissner. Děkuji, pane předsedo. Já, abych nejdříve také velice strčně, srdečně poděkoval panu zpravodaji, opravdu to byla velice eh, přátelská, konstruktivní spolupráce a myslím si, že je také velice dobré se nám podařilo ale tolik kompromisů, které podpořili téměř všichni, takže Alde eh, toto opravdu podpoří a mm, máme jenom několik pozdějacích návrhů, které, o eh, kterých se bude eh, hlasovat zvlášť. A téměř všechno jsme dostali do kompromisu a téměř všechny naše pozměňovací návrhy byly eh, přijaty. Mm, kompromis jedna, tam jsem velmi ráda, že samozřejmě, že doprava musí být viditelnější, mezinárodnější a trvale udržitelnější, bych to tak shrnula. Kompromis dvě, to byl tak trošku delší kompromis, tam šlo o ICAO a IMO o to, že oni samozřejmě eh, musí by si, si stanovit ještě eh, ambicioznější cíle mezinárodně. Eh, otázkou je, jestli jsme to už dosáhli, jestli je třeba lobovat nebo jenom vyzývat, ale každopádně jsme se na tom shodli, což je velice dobře. Kompromis 3, tam víceméně jde o redukci emisí obecně v dopravě a potřebujeme trvalou dál logistiku, tam mm, velká schoda, kompromis 4, Eh, obnovitelné eh, eh, zdroje nebo paliva. Mm. To také pomůže ke snížení emisí, potom kompromis 5, sdílená mobilita a, městská doprava, Tom tím se budeme ještě dlouho zabývat, kompromis 6, tam jde o energetický mix v dopravě a kompromis 7, spravedlivá hospodářská soutěž a instrumenty financování, které nejsou tak důležité pro klima, ale jsou velice důležité pro prosazení toho, co je klimaticky příznivé. Takže veliké, veliká spokojenost s vyjednáváním a jak pan Belet říkal, ty nové závazné cíle eh, nad rámec těch stávajících, tam to vidíme trošku eh, jinak v těch jednotlivých frakcích. Takže eh, je tady třeba o tom pozměňovací návrhu ještě zvlášť mm, o jednom navíc. Eh, hlasovat. Potom tady byl návrh můj a Pavla Teličky. Myslíme si, že je třeba eh, se snažit eh, dosahovat globálně závazných cílů, ale kdyby se to nepodařilo, kdybychom měli jenom evropské cíle, tak se musíme snažit neohrožovat naši konkurenceschopnost. Tak to je obsah b 47. Každopádně děkuji všem za spolupráci. Děkuji a teď moje Kiven. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset. Děkuji, pane předsedu. Děkuji také panu Eichhautovi, panu zpravodaji, za velice dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji. A děkuji také ostatním stínovým zpravodajům. My jsme připraveni podpořit všechny kompromisy a v tomto okamžiku bych v zásadě chtěla zmínit pouze některé další body, které je třeba zdůraznit. Evropské unii potřebujeme stanovit úroveň potřeb i v oblasti životního prostředí. Musíme se rozhodnout, zda chceme být předvojem, anebo zda chceme následovat ostatní. V tomto okamžiku se hodně soustředíme na nové technologie. To je samozřejmě na jedné straně důležité a usnadní to celosvětovou situaci. Na druhé straně je to také trošku sobecké. Nepožadovat od lidí, aby se účastnili změny chování. Proměňují se i naše hodnoty. A také by bylo dobré zaměřit se například na nové způsoby života, třeba způsob eh, života bez automobilu. Já když jsem si přečetla kompromisy pana Eichhauta, tak jsem si vzpomněla, co říkal Henry Ford, který řekl, že když se ptal lidí, co chtějí, tak řekli, že chtějí rychlejší koně. Nyní Snad jsou lidé moudřejší. Snad bychom jim měli nabídnout zcela nové koně. Nikoli, nejrych, nikoli co nejrychlejší auta. Děkuji. We will think about that. Vielen... Ano, zamyslíme se nad tím. Děkuji. Děkuji a teď je na řadě, na řadě komise Martin Zestov za DG Energie. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jak eh, zde bylo řečeno, energetická unie je jednou z priorit Evropské unie v nadcházejících letech a my doufáme, že obdržíme plnou podporu pro tuto strategii, jak v ITRE, tak eh, také na plenárním zasedání po letní přestávce, tak abychom mohli zahájit implementaci této důležité strategie. Již eh, příští týden budeme informovat o řadě důležitých iniciativ, které pomohou tuto strategii implementovat. Já bych chtěl také souhlasit tím, co zde bylo řečeno, že návrh zprávy, která byla předložena ve výboru ITRE, se nezabývala dopravou v takové míře, ve které by si to doprava zasloužila. A proto jsme velice vděční, že tento výbor se rozhodl přijmout stanovisko. V zásadě ho můžeme podpořit v té podobě, ve které bylo předloženo před nějakou dobou a myslíme si, že i ty kompromisy zdůrazňují určité důležité aspekty, takže se těšíme na zítřejší hlasování a doufáme, že i výbor ITRE přihlédne k vašemu stanovisku. Možná bych eh, ještě zareagoval na některé specifické věci, které zde zazněly. Komise naprosto souhlasí s tím, že doprava je velice důležitou oblastí, jak pokud jde o závislost na energiích a dovoz energií, kde skutečně do velké míry závisíme na dovozu a pravděpodobně se to ještě v budoucnosti zvýší, protože fosilní paliva docházejí. Druhou stranou mince jsou samozřejmě emise CO2 pocházející z eh, dopravy a ze spalování fosilních paliv a je třeba posílit naše úsilí, aby emise v oblasti dopravy i nadále klesaly v budoucnosti. Myslím si, že na jedné straně je důležité, abychom se zabývali různými způsoby dopravy v Evropské unii, tak abychom skutečně co nejefektivněji různé mody dopravy využili. A také musíme i nadále e, zlepšovat e, energetickou účinnost spalovacích motorů, musíme po posílit využívání obnovitelných energií v dopravě a také posílit elektromobilitu a elektrifikaci dopravního sektoru obecně. To jsou důležité úkoly, kterými se komise ve svých iniciativách při implementaci strategie bude zabývat. Tím bych rád eh, skončil. Ještě jednou eh, děkuji za vaše stanovisko a těším se na zítřejší hlasování. Děkuji. A je tady pan Atohuna Mecka eh, za... Ano, je tady. Děkuji mnohokrát, přeji hezké odpoledne, děkuji za pozvání zástupců komise. My se také domníváme, že tato práce Evropského parlamentu byla velice přínosná. Vidím, že zde panuje poměrně eh, podpora politickému směřování komise a já bych k tomu chtěl vlastně dodat pouze to, že při těch mezinárodních jednáních na konferenci smluvních stran 21 s ohledem na dopravu bude důležité vyslat silný signál na ICAO a IMO, stanovit jasné lhůty, do kterých by měli dokončit svou práci. Za komisi jsme toto sdělovali velice jasně. Kromě toho jsem také rád, že alespoň tentokrát naše delegace může na konferenci smluvních stran jet elektrickým dopravním prostředkem, samozřejmě s výjimkou toho, kdyby tam někdo chtěl jet na kole. Děkuji. Děkuji zejména eh, za tu poslední větu, opravdu mnohokrát děkujeme a teď dostávají ještě slovo oba zpravodajové Hena Virkunen. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ty nejdůležitější otázky zde již byly pokryty. jsem si jistá, že největším eh, problémem je to, že 94% naší dopravy v současné době je závislých na dopravě, i když samozřejmě máme k dispozici i jiné zdroje a máme možnost přejít eh, k udržitelnému způsobu dopravy, ať jde o například eh, v té městské dopravě. Víme, že 70% Evropanů žije ve městech a kdybychom městskou dopravu naplánovali tak, abychom eh, podpořili, aby lidé chodili, používali jízdní kola, tak eh, by se naše města eh, více přiblížila k tomuto cíli. Také máme celou řadu možností dopravy s nízkými emisemi. Hovořilo se například o elektrických automobilech, my bychom ale chtěli mít eh, jaksi energeticky neutrální východisko, tak abychom se mohli soustředit například na pokročilá biopaliva, vodíkové palivové články. Těch možností je skutečně celá řada. Tedy těch možností, jak dosáhnout dopravy s nízkými emisemi. Nesmíme zapomínat ani na leteckou a námořní dopravu, ty také hrají důležitou úlohu, zvláště při diskusi o mezinárodních smlouvách a Evropa samozřejmě musí u obou způsobů dopravy mít nějakou smlouvu, tak aby to ta zodpovědnost eh, na udržitelném využívání energií nespočívala pouze na Evropě. Také to má samozřejmě úzkou spojitost s konkurenceschopností Evropy. Já bych chtěla ještě jednou všem poděkovat za spolupráci a doufám, že zítra eh, zprávu schválíme. Děkuji. Und jetzt Bas Eickhout. Děkuji a tady Bask Eichhout. Uh, Děkuji, já bych tady také ještě jednou chtěl poděkovat i stínovým zpravodajím za jejich dnešní přispění. Myslím si, že to hlasování bude poměrně jasné a také mě těší, že i komisi se líbí toto přispění, nicméně i tak bych chtěl zdůraznit, že ve zprávě se jasně požaduje na komisi nejen vůči Paříži, ale co se dopravy týče jako takové, aby měla jasné politiky v dopravě, o snižování té spotřeby uhlíku, změnu v těch modusech a a další druhy dopravy. Takže je dobré, že se komise cítí podpořena na cestě k Paříži. Nicméně chtěl bych tedy požádat komisi, aby učinila i ten další krok, co bude po Paříži a přednesla tedy konkrétní balíček týkající se dopravy, protože si to jasně vykazuje, že je tu zapotřebí tu mít i legislativní nové návrhy. No a vzhledem k tomu, že tedy komise tak spokojená s tou zprávou, tak si myslím, že je dobré kráčet dál i v těch doporučeních za Paříž a nejenom směrem buď k Paříži. Děkuji za podporu a i my tak doufáme, říká předseda. My zítra budeme hlasovat, eh, zítra ráno. Na výboru ITRE se bude hlasovat 22. 23. září, na ENVY 23. Eh, září a potom to půjde na plenární zasedání. Teď se dostáváme k dalšímu bodu. A teď se k rozpočtu na rok 2016. Tady máme eh, zpravodajem Massimiliana Salíneho. Dostáváte slovo. Děkuji mnohokrát. Já bych na začátek chtěl připomenout ty hlavní časové lhuty, které před námi stojí. Pokud jde o pozměňovací návrhy 22. července, je zde to základní datum a připomínám všem kolegům, ostatně je to již známé, že se to tedy týká ta lhuta se týká předkládání pozměňovacích návrhů k tomu opinion, které předkládáme, tak také k rozpočtu jako takovému. A je zde i možnost měnit ty organigramy. A pokud jde o ty pozměňovací návrhy, tak mezi nimi jsou i pilotní projekty. Celkem mi jich přišlo 12. Takže i v tomto případě ta lhuta je toho 22. července. Dále ještě k těm lhůtám. Jak víte, hlasovat se bude 31. srpna a poté to bude předáno paní poslankyni Fernandez. respektive panu poslanci Fernandez, který je zpravodajem za obecní rozpočet, jak zaznělo také na nedávném slyšení. Pokud jde o toto stanovisko, to se zabývá novinkami, které spočívají především v zavedení EFSI, tedy Evropského fondu pro strategické investice, a který e, souvisí s, tedy s těmi rozpočtovými změnami a s Junckerovým plánem. Víme, že ten první návrh komise byl a dosud je velice znepokojivý, protože, jak víme, těch 8 miliard, z těch 8 miliard eur se 6 eh, týkalo nástroje pro propojení Evropy a Horizonu, Horizontu 2020. A nyní je to tedy 5 a 3. To znamená, že 3 jdou na ty uh, Eh, okrajové části, což je pro nás důležité, protože se to týká i dopravy. A těch 500 tisíc euro, které byly odebrány z CEF, budou věnovány plně na dopravu. Ne třeba ani na energetiku, ale na dopravu. To v tom stanovisku zdůrazňujeme, protože eh, to, co se e, týká CEFu, to znamená nástroje pro propojení Evropy, to odebrání určitých prostředků, může mít samozřejmě určité negativní dopady a například v oblasti životního prostředí nebo v sociální oblasti. A tam potom je potřeba také mít určité dotace. To je potřeba třeba pro železnice nebo vnitrozemské vodní cesty, kde se ty investice navracejí mnohem pomaleji. Naše pozice zde bude, doufám, naprosto neústupná a doufám, že tu lačku ponecháme v takové výši, jak specifikuji v té zprávě. A potom je zde ještě druhá část, ta se týká vztahu pak, s paktem stability. Zde se neustále zdůrazňuje potřeba, aby pakt stability nespomaloval investice, protože investice především do infrastruktury jsou naprosto zásadní pro znovu nastartování ekonomiky našeho kontinentu. Musíme jaksi dospět k nějakému eh, zlatému středu, to znamená, měli bychom dospět eh, k nějaké méně restriktivní interpretaci těch eh, klauzulí o flexibilitě. Dále se zde hovoří i o jednotlivých pilířích evropské dopravní politiky, ten té, které jsou tedy nejen prostředkem propojení, ale také znovu nastartování jednotlivých trhů, dále přístavy a letiště, které jsou viděny jako eh, místo důležitých mezinárodních investic a místo propojení se, propojení se světem. Dále čtvrtý železniční balíček, zde je důležitý eh, vztah mezi ERou a národními železničními agenturami a za druhé systém ERTMS, to znamená systém kontroly provozu, jakožto jednotný evropský systém. Pokud jde o leteckou dopravu, osobní přepravou, zde jde o budování jednotného evropského nebe, ochrana spotřebitelů a také podpora cestovního ruchu. To se objevuje i v některých těch pilotních projektech, které byly předloženy. Hovoří se zde o tom, že ty zdroje musí být účinně věnovány do oblasti cestovního ruchu a je třeba zaručit za určitý eh, horizontální přístup jednotlivých výborů, které jsou do tohoto začleněny. A potom jsme sem eh, začlenili, jak o tom před chvílí hovořila kolegyně Virkunen, téma městské dopravy. V současnosti více než polovina světového obyvatelstva v Evropě více než 70 obyvatelstva žijí ve městech, takže téma městské udržitelné e, dopravy je třeba do diskuse o globálním udržitelném rozvoji začlenit. Děkuji tady Georgi Pirinsky. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl v první řadě poblahopřát panu zpravodaji za tento dokument. Myslím si, že dobře vyjadřuje um, postoj našeho výboru k rozpočtu na rok 2016 a také to, že máme um, návrhy komise a rady, nás vede k tomu, že můžeme vyjadřovat návrhy na opravu a požadovat adekvátnější rozpočtové položky, které odpovídají požadavkům v oblasti dopravy. První návrh navyšuje položky uh, závazku na projekt CEF, to na základě tedy dohody ohledně programu eh, fondu EFSI a eh, toho převodu prostředků z projektu CEF na EFSI. Nicméně návrh komise chce se škrtat jak v závazcích či v platbách a to my nepodporujeme. Komisař Bolc minulý týden ve Štrasburku hovořil o naprosto bezprecedentních zájmech, co se týče těchto infrastrukturních projektů v oblasti um, dopravy budeme to mít 681 návrhů, nicméně pouze nějakých 200 může být financováno. To znamená, členské státy jsou ochotny eh, provádět tyto projekty a my musíme zajistit jejich financování. A navíc eh, návrhy pro víceletý finanční rámec by měly být eh, respektovány. Co se týče položek plateb pro TN, poté tady rada navrhuje seškrtávání těch 600 milionů eur a to je těžko můžeme podpořit, když tu máme stále ještě celou řadu neuzavřených oblasti a rada, jak se zdá, nechce poskytnout dostatečné prostředky pro implementaci priorit Evropské unie. A co se agentur týče, tady rada navrhuje seškrtání v rozpočtu u celé řady důležitých agentur a my nemůžeme souhlasit s tou redukcí o více než milion eur rozpočtu pro agenturu pro inovace a výkonné sítě, což je významný orgán právě pro koordinaci eh, CEF. A je to také v, souladku, v souladu i s udělením absolutoria komise za rok 2013 eh, těmto agenturám vyplynulo z toho, že je třeba řádně financovat na základě příslušných zodpovědných zodpovědností těch daných agentur. Měly by být dostatečné prostředky finanční i co se týče zaměstnanců. Pak, eh, co se týče železniční agentury, tady zase eh, její eh, pravomoci se navyšují po přijetí v platnost železničního balíčku je třeba, aby měla dostatečné prostředky a za dané situaci nemůže tato agentura spočívat jen na ty prostředky vyplývající z příspěvku. Co se týče turistického ruchu, ano, máme tu novou rozpočtovou linii, nicméně vzhledem k tomu, že to máme nové projekty, a je důležité je financovat, proto je zapotřebí zajistit tu nezbytnou koordinaci mezi jednotlivými zdroji. A co se týče pilotních projektů a přípravných akcí, tady je důležité volit ty řádné a zviditelné projekty. A ještě v neposlední řadě výzkum. Neměli bychom eh, nechávat stranou významnou roli výzkumu a rozvoje právě i v oblasti dopravy a zejména těch inteligentních dopravních systémů. Rozvíjet udržitelné čisté zdroje energie, zajistit bezpečnost a vylepšovat eh, kvalitu služeb našim cestujícím. Proto nemůžeme souhlasit i s navrženými škrty eh, Rady pro oblast výzkumu a vývoje v hodnotě více než 30 milionů eur. A vzhledem k tomuto všemu navrhuji tedy eh, pozměvací návrhy, které se týkají právě těch navržených škrtů ze strany Rady. Děkuji a nyní. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl v první řadě poděkovat panu zpravodaji za jeho práci. A nyní po pořádku několik připomínek. Nejprve návrh eh, rozpočtu a příslušnou eh, zprávu a to navýšení mírně nad eh, inflaci, tak to je v podstatě rozumný, celkově rozumný rozpočet. Na druhou stranu, jak bylo řečeno, je zde třeba zdůraznit některé body. Jednak eh, agentura, která má na starosti ty sítě, eh, má tedy mnohem eh, méně prostředků v současnosti a v současnosti tedy v žádném případě není dobrá, dobrý čas na to, abychom agentuře, která již dříve měli která již dříve měla nedostatek prostředků, abychom to ještě více snižovali. Dále se týká o výdaje na, roz, na výzkum a vývoj. Tam v současnosti eh, také vlastně těch prostředků je méně, než původně se plánovalo. Dále prostředky na program Galileo. To nás také e, znepokojuje. Týká se to jak závazků, tak plateb. Je to něco kolem 40%, přičemž ten program vlastně teprve je v těch počátečních fázích a začíná v tomto roce, nebo už se setkal s určitými problémy. A potom jsou zde ještě určité věci, které souvisejí s víceletým finančním rámcem. My samozřejmě nesouhlasíme s tím, že EAS a námořní agentuře a ještě třetí agentuře e, se tedy prostředky snižují. Zároveň mě šokuje také to, že komise se ještě vrátila k tomu navrženému snižování prostředků pro agentury, když již vlastně předtím k určitému snížení přikročila. To znamená, že komise vlastně nejen, že tedy v rozporu se svým politickým směřováním eh, sníží ty prostředky, ale potom vlastně ještě znovu to eh, reviduje a odebere jim další prostředky. Takže to si myslím, že je v zásadě zcela nesrozumitelné. Pokud jde o pozici rady, tak eh, tam se samozřejmě předpokládají určité eh, připomínky, které jsou v radě přijímány víceméně eh, jednomyslně. Týká se to právě například agentury, která má na starosti ten T, stejně tak jako Evropské železniční agentury ERA. A ještě bych se chtěl, pane předsedo, vyjádřit k tomu návrhu opravného rozpočtu po tedy EFSI, Evropském fondu pro strategické investice. Eh, je to plně v souladu s výsledky těch jednání, které jsme uzavřeli 28. června s radou. A je skutečně třeba nyní dbát, až se v příštím roce bude revidovat víceletý finanční rámec, tak dávat pozor na ty marže, protože ty 4 miliardy, které byly eh, v podstatě eh, respektive tam byly ty 2-4 miliardy na CEF a to vypadá jako maximální částka, přičemž my jsme předtím eh, souhlasili eh, s vyšší částkou. Takže vlastně v každém roce musíme bojovat o vyšší marže. A posledně jsme uspěli v tom, že se nám eh, podařilo určité prostředky odebrat z té marže, tom stávajícím, v tom probíhajícím roce, což se vlastně nikdy předtím nestalo. Takže doufejme, že i v příštím roce budeme moci některé prostředky z nástroje pro propojení Evropy odebrat. A na závěr bych chtěl říci, že samozřejmě jako v každém roce je zde otázka, otázka přípravy pilotních projektů. Těch pilotních projektů máme jako každý rok celou řadu a bude třeba zvolit eh, ty nejkvalitnější projekty, protože těch rozpočtových prostředků není nekonečné množství. Takže komise samozřejmě vybere určité pilotní projekty, mělo by jich být asi 11 a budeme také očekávat zprávu technického výboru komise, kterou právě e, předloží v nadcházejících 48 e, hodinách, pokud se nepletu. Takže my samozřejmě budeme za každou cenu bránit rozpočtové položky, které byly na aktivity kterými se zabýváme. Budeme tedy dbát na to, aby ty rozpočtové položky zůstaly tak, jak byly. Děkuji teď Maja Kilem. Děkuji, pane Salíny, za velice dobře ohlednou práci. Já bych zdůraznila, že eh, otázka jednotného evropského nebe je velmi důležitá. A doufám, že se nám podaří eh, eh, tam dát silnější formulaci než jenom doporučení. Protože z pohledu bezpečnosti a konkurenceschopnosti by pohyb v této věci byl velice důležitý. V Evropě, v Evropě tuto otázku řešíme už léta a nedosáhli jsme výsledku, který byl eh, ideální jak pro Evropany, tak pro letecké eh, pasažéry jinde. Myslím si, že eh, na jednu stránku se toho v té věci moc nevejde, ale Navrhujeme tady alespoň eh, Polsku pro cestovní ruch. Víme, že eh, cestovní ruch a doprava jsou v našem výboru spojeny už dlouho, ale moc peněz na cestovní ruch se obecně nedává. Bylo by dobré, eh, kdyby tohle tady také přišlo do toho celkového rámce, tak abychom viděli jinou hodnotu, než jiným bychom tomu projevili jinou podporu než jenom eh, verbální. Potom tady ještě eh, Bílá kniha o dopravě. Ta byla ale předložena tak pozdě, že už jsme nemohli předložit žádné pozměňovací návrhy k tomuto. Tohle eh, souviselo s dopravní politikou Evropské unie v oblasti Severního ledového oceánu. A obecně s důležitostí toho, té severské dopravy do budoucna. A já jsem si myslel, že by bylo dobré prioritizovat tuhle věc také. Zatím se tomu eh, v tom celkovém rámci nevěnovala taková pozornost, jakož eh, i v jiných debatách. Takže budeme doufat, že v severském prostoru eh, neumožní nebo neusnadní ty klimatické změny řešení problémů v eh, oblasti dopravy. No. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu poslanci Salínimu za jeho práci. My určitě navrhneme pozměňovací návrhy, které půjdou eh, tím navrženým směrem. V první řadě je zde důležitá snaha o transparentnost. My jsme se minulém týdnu ve Štrasburku setkali s paní komisařkou a i tehdy jsme ji požádali o to, abychom měli přístup k těm aktům a k těm dokumentům o přidělených zdrojích. Takže chtěli bychom zde skutečně maximální transparentnost. A pokud jde o ty zdroje, tak eh, tam se budeme eh, zabývat také eh, zákonností legalitou, tak aby se za tím eh, neskrývaly nějaké machinace. Dále bude důležitý dopad eh, těch akcí na životní prostředí, tedy u těch eh, financovaných staveb. A v neposlední řadě nám leží na srdci také přání a vůle občanů. Tomu bychom také měli přihlížet protože pokaždé, když se financuje nějaká velká infrastruktura, tak e, nesmíme zapomínat, že ta infrastruktura má sloužit právě občanům a proto nesmíme na přání občanů zapomínat, e, když e, navrhujeme financování nějaké infrastruktury. Občanům musíme vždy pečlivě naslouchat a monitorovat jejich mínění. Děkuji paní Kristýn Revodalon. Děkuji panu zpravodaji za dnešní prezentaci. Někteří kolegové to zde již zmínili, ale i já bych eh, se chtěla k některým věcem ještě vrátit, zdůraznit je. Byla jsem velice ráda, že v bodu 2 se uznává specifičnost některých způsobů dopravy, především železniční dopravy, která by v první řadě měla mít eh, spíše dotace než finan- mít prostředky z finančních nástrojů. A pokud jde o rozpočet Evropské železniční agentury ERA, tak my jsme právě dokončili trialog o třetím o technickém pilíři a všimli jsme si, že se tam uh, hovoří o snížení počtu zaměstnanců na 135 a tam je potřeba ty prostředky navýšit. Doufám, že se nám podaří se na tom shodnout a doufám, že se i v tomto výboru nám e, podaří dospět ke schodě, že je třeba navýšit rozpočet ERA. A doufám, že nás, nás v tom podpoří i další výbory a že tedy to bude celkově podpořeno. A potom ještě Horizont 2020 H2020, tam je skutečně velice důležité tento program také v tom návrhu rozpočtu, který bude předložen, podpořit a my k němu, k tomu rozpočtu samozřejmě budeme mít i pozměňovací návrhy. Děkuji. Je Isabela de Monte. Děkuji, teď Isabela de Monte. Děkuji. Já bych také chtěla nejprve poděkovat panu zpravodaji za toto stanovisko, které je velice vyčerpávající a úplné a zahrnuje veškeré aspekty, které se týká uh, jí sektoru dopravy. Děkuji také za ten odstavec věnovaný cestovnímu ruchu. Já bych chtěla se věnovat eh, CEF, nástroji pro propojení Evropy. Eh, tam ty škrty rozhodně nejsou pozitivní, protože byť to tedy směřuje do plánu, do zdrojů v rámci Junkrova plánu. Ale Víme, že ten pákový efekt je v sektoru infrastruktury velice obtížně realizovatelný. Takže je jasné, že doprava prostě e, potřebuje subvence. Pokud jde o městskou mobilitu, o tom jsme již také hovořili v našem výboru, tak e, tam je třeba mít i odpovídající územní plánování, které se netýká pouze dopravy. Je třeba to vidět globálně. To znamená, je třeba zefektivnit městskou dopravu, ale také to celkově propojit s územním plánováním měst e, a ulic. Protože to samozřejmě také potom e, přispěje například k tomu, abychom se vyhnuli dopravním zácpám. Takže je třeba v budoucnosti se tomuto věnovat e, a nečekat na to, až e, infrastruktura ty změny sama přinese. Pokud jde o cestovní ruch, tak e, tam souhlasím s tím, že by tam měla být určitá zvláštní položka. V současnosti mezi těmi přímými a nepřímými financemi existují určité prostředky, ale ty nepovažujeme za dostatečné a zároveň je ten eh, přístup k těm zdrojům také stížen, protože ty zdroje jsou velice roztříštěné. A také je velice důležité eh, komunikovat a být transparentní, pokud jde o dostupnost těch prostředků, které mohou jít do cestovního ruchu. Protože ty prostředky ty jsou eh, často určeny na velice omezená eh, ob, omezené oblasti, tam skutečně se nebojíme nějakého sociálního dumpingu, prostě to, co se do toho vloží, to má pozitivní dopady v těch konkrétních regionech. Myslíme si skutečně, že ta položka, ta zvláštní položka pro cestovní ruch tam důležitá je. Víme, že cestovní ruch eh, prošel určitou E, krizí a asi si dovedeme představit, co by se s ním mohlo stát v budoucnosti. Také je třeba podpořit malé a střední podniky, které jsou, které jsou tím základním faktorem. Děkuji, eh, Gezine Majsna, stala výjimečně. Ano, opravdu velice stručně. Já jsem na to chtěla také poukázat, protože je to prostě tak důležité a je to velice dobře eh, eh, řekl. Prostě Connecting Europe Facility eh, byla tak trochu eh, ukradena eh, prostřednictvím Argusu, tak vidíme. Je dobré, když je možné tvořit investice, které mohou potom prospět dopravy, ale je velice důležité, a to v nadcházejících letech budeme dělat, abychom jako dopravní výbor dávali pozor na to, aby co nejvíce peněz zůstalo v kolektivní Europe Facility, aby se bralo z něj co nejméně, aby se eh, nehledala jiná řešení. Já myslím, že to nemůžu zdůrazňovat dostatečně eh, často, eh, zejména v době, kdy je tady náš bývalý předseda, který to určitě takhle také vidí. Děkuji a teď má slovo paní Abagarote za komisi. Thank you very much, chairman. Děkuji, pane předsedo. Pro mne velkou ctí, že dnes mohu být účastná na zasedání vašeho výboru. Komise by ráda poděkovala panu Salinimu za navržený text zprávy a bere v potaz vyjádřené připomínky. Komise by vás ráda znovu ujistila a zdůraznila, jaký význam přikládáme dopravní politice na úrovni EIFC. Má prostředky nástroje CEF, ale věříme, že celá řada dopravních projektů bude potřebovat financování z projektu EFSI. Rozhodně si přejeme zajistit dostatečné zdroje financování. Pak jsou tu další projekty RTMS, jednotné nebe a celá řada dalších, ty budou financování e, z nástroje CEF. Také sdílím názor pana Pirinského a pana Riketa, co se týče postoje rady. Ano, oni mají návrh schválený korporem z minulého týdne, ano, a jsou tu určité škrty pro oblast dopravy, konkrétně pro SESu, pro agenturu INEA a pak menší škrty také týkající se dalších agentur. Proto komise by byla ráda, kdybyste mohli navrhnout, podpořit náš návrh textu a aby se navýšily ty položky Eh, pro tyto nástroje. Salini. Děkuji, já teď závěrem ještě Massimiliano Salini. Relatori. Já bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům. Jejich eh, připomínky eh, svědčí o tom, že ta naše spolupráce není pouze formální. Pokud jde o ty hlavní problémy a vaše hlavní obavy i s ohledem na to, co právě řekla komise, já bych chtěl říct jednu velice jasnou věc. Je dobře známo, že EFSI umožní mít záruky pro celou řadu investic, ale ten pákový efekt eh, v rámci EFSI vlastně eh, znevýhodňuje ty projekty, které budou návratné jaksi až v dlouhodobém horizontu. A ne všechny projekty, které původně měly být eh, financovány z CEFu, například v oblasti železnic a vnitrozemské vodní dopravy, budou financovány z EFSI, protože tyto projekty skutečně mají dlouhodobou finanční návratnost, takže EFSI je asi těžko bude financovat. A my bychom měli zajistit financování těch projektů, které E, zajistí nastartování růstu v rámci té fiscal consolidation. Děkuji. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů e, je e, středa 22. července 12. A hlasování na výboru pro dopravu je 31. Mm, srpna, hned po prázdninách v pondělí a potom 28. října na plénu. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na i jednání. Ještě eh, než eh, k tomu cokoliv zazní, tak velice srdečně eh, vítám Briana Simpsona téměř na jeho starém místě, kde leta sedával. Jsme opravdu rádi, že se nevyhýbáš tady našemu výboru i jako tady koordinátor pro tuto zprávu. My tady máme tři eh, dohromady eh, koordinátory a v každému jsme dali 45 minut na prezentaci eh, a potom na diskusi, takže je to trochu více než minulý týden nebo na posledním zasedání, ale se dobře vyznáš a dobře víš, že krátkost je právě to pravé koření, které nám to tady zrychluje, takže proto ti dáváme slovo. Well, it's a bit strange, I have to say. Je to pro mě takový zvláštní pocit, když se tu vracím zpět k vám dnes odpoledne, abych mohl pohovořit ve vašem výboru a pohovořit o tom projektu Dálnice moře. Evropská unie s nějakou populací přes 500 milionů obyvatel, to je obrovský region a vyžaduje si opravdu velké úsilí, i co se týče dopravy, záruk, koheze a zajištěného přístupu a přístup na trhy a obchody a také tyto sítě si to vyžadují, asi s ním budete i souhlasit, protože jakožto řešení musíme navrhnout něco panevropského, ne národního, to je určitě platné. A členské státy si musí uvědomit, jaké ty dopravní línky existují a jaké budou třeba zapotřeby při změnách za nějakých deset let, aby tedy i plány byly efektivní. Národní dopravní sítě by měly být vzájemně konzistentní a toto je opravdu samotné jádro těch sítí TNT. Ale dopravy, pozemní doprava představuje tu větší část celkové dopravy přes nějakých 60%, ovšem nevyřeší veškeré potřeby dopravy. Námořní doprava představuje těch nějakých 40 se týče přepravy zboží, ale jsou tu určité ztráty, hospodářské ztráty, překážky, škody na životním prostředí. Ty by se navyšovaly, pokud by tato situace převažovala. A dálnice moře, ty se zaměřují tedy na, ten, na tu námořní stránku dopravního systému v Evropě eh, v rámci těch ten, té sítí. No a proč je to důležité? Evropská unie je významným obchodním blokem a světový obchod nějakých 90 se eh, provádí přes lodě, tedy na moři. Evropská unie eh, pouze přes lodě převáží nějakých 40 interního obchodu a 70 externích obchodních eh, zásilek. A stávající tedy možnosti přístupnosti zahrnují Suezký kanál, který spojuje Evropu s jihovýchodní Asií, Pacifikem, pak Středomoří, pak návaznost na Panamský kanál, Černé moře a, a také Baltské moře. Za posledních deset let se navýšil obrovským způsobem obchod s Ázií a násilně tedy následně i do, požadavky na dop, dopravu se navýšily. S Amerikou, s Afrikou je to pod 30%. Tam je to díky eh, velké zátěži na Suezký kanál, pak zátěž ve Středomoří a pak využívání přístavu jak e Hamburg, Rotterdam a přístavy v anglickém kanálu. Co se tu mění? Obchodování s Afrikou, s Jižní Střední Amerikou, Nový panelský kanál, dále možnosti obchodní dohody se Spojenými státy s Evropskou unii. Tam pak bude významný Atlantik, to bude taková vstupní brána pro obchodování s nějakými 900 miliony eh, nových eh, klientů. Takže abychom eh, se globálně propojili, musíme připravit Evropskou unii na nejenom stávající potřeby, ale i na ty budoucí. A je třeba se zaměřit na kvalitu, ne na kvantitu a řádně využívat Atlantik. Pokud k tomu dojde, tak se naprosto změní ten model v našem obchodování. Musíme anticipovat, připravit se na ty výzvy a mít tu evropskou paletu různých eh, možností, abychom se vyhli stávajícím uh, překážkám. Co se týče tedy pobřeží mezi Spojenými státy a e, spojený, břehy Spojených států Evropou, tady už po dlouhá století prostě e, brázdí obchodní lodě moře. Přístavy na atlantickém potřeby, pobřeží se musí uspůsobit, aby pak e, tam existovalo i to napojení na vnitrozemské cesty. Uh, významné evropské přístavy zase musí být tedy napojeny eh, na ty další vnitrozemské cesty. Pak to napojení mezi loděmi, překládkou, železnicemi se musí uspůsobit. Většina těch potřeb eh, bude, se bude zakládat na větší efektivitě, lepší logistice a proto tedy tu vznikají ty priority eh, dálnic moří, digitalizace IKT technologie a zapojení všech těch relevantních aktérů do těchto dopravních operací. Takže toto je tedy středobodem mé práce, ale možná si kladete tedy otázku, co jsou doopravdy tady tyto dálnice. Naším hlavním záměrem je vytvořit e, transevropské propojení, kde se bude e, soustředovat tok zboží, schůdnou, eh, bezpečnou cestou a podpořenou nezbytnými službami a že se zaintegruje do logistického řetězce a, a bude splňovat veškeré požadavky na přepravu zboží. Já už jsem v politice dost dlouhou dobu, abych věděl, co by lidé odhlasovali nebo ne, takže je důležité prostě prosadit to uh, aby eh, i ta přeprava zboží se dostala na pořad jednání. A je důležité se zabývat také tím, že v pozemní dopravě dochází k velkým zácpám, že eh, je ta oblast již více než nasycena, takže je zapotřebí zajistit zpřístupnění do všech regionů, což zase já vím, že poslanci zde tady si samozřejmě přejí. Já jsem si stanovil tři priority, když jsem se rozhodl eh, převzít tuto roli koordinátora pro dálnice moří. Jednou z nich je životní prostředí, tedy využívání alternativních paliv, za druhé integrace námořní dopravy do toho logistického řetězce, tedy aby lidé mezi sebou komunikovali a za třetí námořní bezpečnost, řízení provozu a také ten lidský faktor. Asi si pamatujete na nehodu lodi Costa Concordia, to je zase takový ten dobrý příklad, aby se to zahrnulo do všech našich priorit. A obecným záměrem je tedy sloužit obchodu, propojit přístavy, z vnitrozemí, s mořskými přístavy, propojit se přístavy s koridory, a napojit je také na koridory z třetích zemí, propojit Středozemí, Černé moře, Atlantik a propojit evropské vnitrozemí s vnitrozemím třetích zemí. Takže co se týče tady těch požadavků na CEF, e, jsme tu měli 33 milionů z koheze a dalších eh, přes 30 milionů z nástroje CEF a požadavky na financování a na fondy soudržnosti jsou dohromady 283 milionů eur a celkové investice 741 milionů eur. Co se těch priorit týče, tady pro životní prostředí jsme měli 40 projektů, dohromady 29 milionů a, a investic a přispění členských států přes 300 milionů. A máme tu tedy i určité granty ty se týkají i těch projektů na skrubery a investice na zaručených 500 milionů v zárukách. Co se týče toho dopravního řetězce, tady máme pět projektů. Mělo by to vést k investicím v hodnotě 500 eh, milionů eur. A u těch námořních otázek bezpečnosti a lidského faktoru tady máme čtyři projekty, které by měly vést k investicím v hodnotě 80 milionů a 26 toho je příspěvek EU. No a co se týče cesty vpřed, tady uh, vidím problém, mm, tedy otázku implementace, kterou je třeba sledovat. Máme také nařízení TNT, je to příslušný článek 21 eh, mořské dálnice a pak také studie, která byly nyní zahájena a která by měla být dokončena v roce 2017 a pak tu máme také nové eh, návrhy na oblast TNT někdy na eh, období po 2017, kdyby se do toho měl také zapojit více aktérů. Nyní bych chtěl zdůraznit, že jsme toho měli možná příliš. Měli jsme hodně projektů, co se týče těch dálnic moří. To znamená, že jsem tak trochu apeloval, možná tak načinili ostatní koordinátoři, že bychom mohli mít tedy více prostředků a cokoliv do, byste v tomto dokázali udělat, tak by bylo opravdu dobré. No a jak tedy zas, zajistit konzistentní plánování? Podle pokynů TNT vám Evropskému parlamentu a členským státům předložím implementační detailní plány. Pak v druhém trimestru, někdy na přelomu června července 2016, no a pak to bude samozřejmě založeno na konzultaci mezi veřejnými soukromými aktéry a samozřejmě i vaše vyjádření k tomu přispěje. Takže co se týče těch tento koridoru, tady samozřejmě se snažíme provádět konzultace zeměpisně, nicméně my to provádíme na úrovni celé evropské úrovně. Já spolupracuji ještě s kolegou Karolem Tintem a Oni se soustředují na tu vertikální část, my na tu a my bereme v potaz Evropu jako celek, tak prostě si přejeme říci, ano, my jsme koordinátoři opravdu evropských dopravních sítí a to je důležité zdůraznit, protože to představuje více než nějakých 400 přístavů, obrovské, obrovské množství lodí, Prostě je to velmi složitá práce. A zatím to tak vidím, že máme, co se financování týče, nej, nejméně prostředků. A tady právě v tom spočívají všechny ty potíže členských států s financováním. Já tady nebudu zacházet do detailu. Já a, asi víte, že pocházím z oblasti železničního života a, a tato oblast mě zajímá. Já samozřejmě nechci o železnice o nic obírat. Prostě spoléhám na vás, i co se týče námořního, námořní přepravy na vás z dopravního výboru v Evropském parlamentu, abyste využili vaše know-how a vložili ho do tohoto procesu, aby se stal součástí efektivního, efektivní sítě TNT, kde budou ty námořní dálnice hrát důležitou roli. Ty a je to důležité proto, aby prostě e, nám moře, mořská přeprava znovu sloužila pro přepravu zboží a aby byla e, také postavená na tu správnou pozici a aby se dostalo toto téma i mezi e, naše, na, naši politickou agendu, protože zatím dlouho čekalo na naši pozornost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Bráne potěšením eh, se ti naslouchalo, stejně jako včera. A teď koordinátoři a prvním je Vin van de Kamp, ne? For you it's fine. Gracias, señor presidente. Bienvenido. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane Simpsone. Já jsem vás vždycky měl v úctě jako svého eh, nepřítele, ale samozřejmě si vás vážím jako předsedy tohoto výboru. My od pana Simpsona čekáme to nejlepší, protože to je skutečně autentická osobnost a eh, vždy se eh, soustředil na železniční otázku, stejně tak jako pan předseda na jízdní kola. Takže děkuji vám za tyto informace. Důležitým eh, cílem eh, je podpora eh, komodality a my bychom vlastně z vodní přepravy měli udělat z těch námořních dálnic jakousi sestru té pozemské dopravy. Ten projekt, který nám pan koordinátor představil, obsahuje tři důležité priority. Za prvé je zde životní prostředí a snižování emisí, za druhé integrace námořní dopravy do logistického řetězce a za třetí technické změny, které zkvalitňují námořní dopravu. Dále je zde, týká se to samozřejmě bezpečnosti a také dostupné zdroje. Zásadní je zlepšit intermodální konektivitu a to především tedy pokud jde o přístavy. Je třeba zajistit lepší propojení mezi eh, mořem, řekami a silniční dopravou. Důležité je tedy zajistit, aby logistický řetězec byl co nejefektivnější. To by mělo být hlavní prioritou námořních dálnic. Měl, mělo by to být, měl by to být jakýsi desátý evropský koridor. Samozřejmě, že je třeba věnovat eh, finanční prostředky také rozvoji přístavů, které jsou velice důležité eh, pro rozvoj a obecně námořní doprava velice přispívá například eh, snižování emisí a také přispívá k větší konkurenceschopnosti Evropy. Pan Simpson nás požádal o pomoc, řekl, že potřebujeme více peněz a proto my můžeme přislíbit eh, naši politickou eh, podporu. Myslíme si, že je důležité komodalitu podpořit právě i podporou námořních eh, dálnic. Takže já velice Vítám toto úsilí a počítejte, prosím, s naší eh, politickou podporou a my jsme připraveni požádat i o další navýšení finančních prostředků. Děkuji. Vielen Dank, jetzt Ismail Hertug. Děkuji, Ismail Hertug. Děkuji. Pane předsedo, eh, milý Briane, hm, Nejdříve i e, za mě srdečně vítej v prostorách, které dobře znáš. Pro mě i e, naši frakci je mimořádně e, velká radost, že tady jsi dnes s námi. Opět znova slyšet tvůj hlas. že se dobře a přeji ti, aby se ti i do budoucna velmi dobře dařilo. Myslím si, že doba po parlamentu ti opravdu dělá dobře. A tak je to také v pořádku. Uh, Brian, um, Převzal si velice důležitou funkci. Víš, že v minulém období eh, jsme velice, i my dva úzce eh, spolupracovali eh, v oblasti obecných, tedy směrnic, obecných zásad pro ten TEK, kde já jsem byl také spolu s pravodajem. My často kritizujeme sebe samotné a také Evropskou unii, ale já si myslím, že u tohoto tématu, u této strategie bych eh, zdůraznil, eh, že jsme tak trochu jedineční na světě. V Evropské unii jsme eh, tak daleko, že jsme vytvořili cí, síť s jasnými cíly a úkoly, která nakonec má spojit všechny různé módy a, přines nějakou přidanou hodnotu. A také dobře víš, lépe než kdokoliv další v, této, v tomto prostoru, že v předchozím období, ten T 2004 až 2014, tady moře eh, téměř nehrál žádnou roli a tuto možnost jsme prostě nevyužili jako Evropská unie a Evropská komise to, myslím, správně rozpoznala a proto také ty námořní dálnice eh, zahrnula do toho původního dokumentu. Myslím, že nemusím zmiňovat, jak eh, obtížné někdy bylo během trialogu a předtím radě a členské státy přesvědčit, že potřebujeme námořní dálnice. Často si člověk říká, když slyší námořní dálnice, že to eh, se týká periferních států, které mají eh, přístup k eh, moři, ale já si myslím, že je třeba to vidět dále v rámci významu pro Evropskou unii. Zmíním si prioritu, kterou zcela mohu sdílet priority, které jsou velice důležité, eh, životní prostředí, modální posun, eh, zapojení do logistického eh, řetězce bez optimalizace logistického řetězce Evropské unie také na dohodnou dobu se nebude rozvíjet a potom samozřejmě bezpečnost a také snižování emisí CO2. Takže když hovoříme o námořních dálnicích, tak tady hovoříme o geostrategické pozici Evropské unie. My jsme také v tomto kontextu, eh, nebo se musíme divit, že eh, eh, že se toho dělá tak málo. Například podívejte se na krizi v Severní Africe. Jsou to naše přístupové trhy, naše brány. Podívejte se na suezký průplav. Egypt je náš partner, naše sousední země a už eh, eh, ho prostě nemůžeme nechat eh, ponechávat jeho vlastním osudu. Ty uprchlické proudy je třeba vnímat komplexněji a proto tohle je takový dobrý počátek k vytvoření povědomí v Evropské unii, že toto je správná politika. A stejně jako dříve i teď, bohužel, a říkám to se sezou v oku, že tematika, eh, bohužel tematika mobility, dopravy a infrastruktury je takové Bčkové téma. Bohužel to tak je. Eh, velcí kapitáni v Evropské unii, a nebudu říkat konkrétní jména, pro ně je mobilita a doprava prostě eh, stojí, stojí za možná dovětek a to je tak jako všechno, ale ne za hlavní větu. Pracovní program Evropské komise na toto období Junckerovy komise, tak tam je pět celých článků o dopravě a to víceméně na hodně globální úrovni. Já tím prostě chci říci, že eh, všichni, eh, kdo se těmi eh, tématy už léta zabývají, takový odborníci jako jsi ty, se musí zasazovat o to, aby tomuto tématu se přikládala taková důležitost, jaké si zaslouží. Když hovořím o deové strategii, tak nechci eh, eh, tady dělat nějakého eh, přiznalka, ale když se podíváme kolem jinde ve světě, tak vidíme, že tam opravdu nespí s pánkem růžikové růženky. Podívejte se, Guatemala, Nicaragua a panamský průplav. Oni se pokoušejí si vytvořit vlastní tam propojení mezi Atlantikem a Pacifikem a dá to dali 40 miliard dolarů. Podívejte se. A to samozřejmě všechno je pro nás důležité. Já si myslím, že nestačí se tady dohadovat jenom o typu, aniž bychom eh, zohledňovali všechny tyhle eh, souvislosti. A potom poslední věc k FSI. Myslím, že ten Junckerův plán, který také podporujeme, kde jsme měli určité problémy, protože eh, šlo hlavně o naše eh, fondy, ze kterých se čerpalo, tak prostě ty námořní dálnice bychom eh, tam měli se snažit nějakým způsobem začlenit nebo se snažit je financovat přes privátní investory. Pokud se nám to podaří, tak ten cíl, který si sformuloval, můžeme také nakonec dosáhnout potom opravdu to nějakým způsobem posílit. Tak a teď Robert Zíle. Děkuji, Brajene. Já jsem velice rád, že tě zde ve výboru opět vidím s novým úkolem. Děkuji ještě jednou za velice e, přesnou a robustní prezentaci. Já bych chtěl říct si dvě věci. Chtěl bych se zeptat, jak v této věci vidíš eh, úlohu Evropského fondu pro strategické investice. Tam se hovoří o obrovských eh, prostředcích na ty jednotlivé projekty v oblasti dopravy a vypadá to, že by bylo dobré na námořní dálnice věnovat i prostředky ze soukromých zdrojů a důležité je zajistit také geografickou neutralitu. To byl jeden eh, z cílů Junckerova plánu a já bych se chtěl zeptat, eh, kam si myslíš, že by ty zdroje, kam tedy ty zdroje půjdou? Zdá to půjde na ty skutečně geopoliticky nejvýznamnější oblasti a přístavy. E, pokud jde o Severní a Balcké moře a kontrolu emisí. Jak vidíš e, situaci, pokud jde o lodě, které připravují skapalněný zemní plyn? Myslíš si, že zde existují určité překážky v oblasti Severního a Balckého moře, aby ta pravidla pro kontrolu emisí mohla skutečně být uplatňována? Vidíš to tedy jako určitou překážku, pokud jde o rozvoj námořních dálnic? A ještě poslední e, připomínka k tomu, co říkal Izmael a také to, co jsi ty říkal o tom novém panamském kanálu a týká se to také Suezského průplavu. Já jsem se v březnu účastnil eh, skupiny eh, Eurolat pro spolupráci s Latinskou Amerikou. Diskutovali jsme o tom novém eh, průplavu těsně předtím, než ta smlouva byla uzavřena a země regionu Panama, Nicaragua mají poměrně značné pochybnosti v souvislosti s tímto projektem. My jsme v minulosti měli zkušenosti s velkými projekty, které se ukázaly nakonec být takovou bublinou, která splaskla, protože trh pro ně neměl místo. Takže jak vidíš eh, tento velký projekt? Děkuji. Děkuji, teď Gazine Meissner. Ren, eh, jsem velice eh, ráda, že tě tady opravdu můžeme vidět. Říkali to už všichni. Já jsem opravdu byla napnutá, co tady jako koordinátor pro námořní dálnice eh, řekneš, protože víme všichni, že jsi železničář, ale mám ten dojem, že už teď eh, ti lodě sedí docela dobře. Já jsem opravdu byla hodně napjatá, jak vám to sedne a já si ještě pamatuju přesně, když jsem se v roce 2009 e, eh, zajímala o integrovanou námořní politiku, tak tehdy si to ještě úplně nechápal. E, ptala se mi, co ti si s tím chci počít. A teď už myslím, e, dobře chápeš, jak důležité námořní cesty pro Evropu jsou, zejména pro Velkou Británii. A integrovaná námořní politika, to je pořád moje hobby a, a k tomu samozřejmě tady ty námořní dálnice patří. 90% cest jde přes moře na světě, ano, a myslím si, že je velice důležité, aby to dobře eh, fungovalo, aby byla Evropa dobře napojena a aby tady byly samozřejmě eh, co nejší emise, aby moře zůstalo zdravé. Kromě toho, Tok už o tom také hovořil, moře má také geostrategickou roli. To znamená, je tady evropská strategie na mořní bezpečnosti nejen tak, Například rejdaři e, jsou také zapojeni na záchraně uprchlíků na moři, takže e, já si myslím, že to je velice napínavé téma a v tom ti ještě přijde hodně zábavy. A mám konkrétní otázky. A sice eh, říkám si, jestli eh, koordinátoři se opravdu dobře koordinují se s těmi eh, různými politickými programy. Velice konkrétně budeš do těch jednotlivých strategií pro jednotlivé, jednotlivá moře, Balské moře, teďko to Jadersko-Jonské nebo Severní moře, prostě všechny ty regionální strategie rozvoje těch pobřežních států, tam eh, námořní dálnice opravdu hrají velkou roli. Eh, takže eh, prostě nějakým způsobem zapojení jste do toho, nebo tvoji, nebo ty, nebo tvoji lidé? Pokud ne, tak co s tím? Potom druhá věc. Jsou tam některé členské státy, kde potřebuješ nějakou konkrétní podporu? Možná bys nám, ne možná, že nám to neřekneš úplně na rovinku, ale ale já si myslím, Protože jsem přesvědčená, že potřebujeme dobré námořní dálnice a musí to dobře fungovat. Ty, eh, přístavy tam musí být dobře napojené, potřebujeme dobrou e, infrastrukturu na nové energie, pro nové energie, musíme to být zapojené se, e, propojené se zázemím na pevnině. Takže e, kde by si potřeboval třeba nějakou podporu od e, místních poslanců, ohledně toho, že by se na to mohlo více pracovat. To byla druhá otázka. Třetí otázka, teď eh, eh, se tady shodnu s eh, Robertem Cílem, ohledně skapalněného plynu. Já jsem totiž také ze severské oblasti. Jak vidíš ten vývoj? A vzhledem k tomu, že jsi tady hovořil o těch čističkách, jsou tam ty stále a ty pro, pro tekuté věci. Já si myslím, že ty jsou ideální. U těch, u těch kapalných tam si myslím, že se to všechno naváže na vodu a potom se to vlastně eh, tam, tam zůstane, tam se nedos, nedosáhneme toho, co, eh, co jsme chtěli. Takže co si myslíš u těch eh, čističek, u ENZY a těch kontrolních úřadů, které opravdu kontrolují, že to všechno probíhá, protože se opravdu většinou používají ty kapalné, takže já jsem opravdu spíše u, eh, eh, pro ty eh, pevné, protože u těch kapalných zase člověk má pokušení to zase zpátky vypustit do moře, to, co se tam vyčistí. A potom ještě poslední věc. Samozřejmě, pevněna musí být propojena, ostrovy mají trošku někdy problémy s přístupem k námořním dálnicím. U TNT, u hlavních koridorů, samozřejmě nemůžeme zapojit všechny přístavy, ale eh, jaké, do jaké míry odlehlé regiony hrají roli v tvé práci? Děkuji a teď má jaký Kiitoksia Děkuji, pane předsedo. A děkuji Brianovi. Jsem velice ráda, že jsi mezi nás přišel Jsem do parlamentu. Naposledy jsme se viděli když si eh, předsedal výboru a mezi tím jsem se stala členkou parlamentu. Já jsem tehdy měla vlasy jednou tak dlouhé, než je mám teď, ale pak jsem se je ostříhala. Já využiji této příležitosti a zmíním dvě otázky, které se týkají skandinávských zemí a námořních, námořní dopravy. Chci se zeptat, Jak eh, vidíš eh, propojení Švédska a Finska eh, mezi Umeo a Vasou? Je to projekt, který je velice důležitý pro obě země, především pro nákladní dopravu mezi Švédskem a Finskem. A také se chci zeptat, jak se díváš na úrovně síry, které a pravidla, která jsou platná od 1. ledna tohoto roku, jakým způsobem to ovlivní konkurenceschopnost Balckého moře a jak aktivně v Evropské unii jsou tyto úrovně sledovány a zda to bude mít nějaké dopady například eh, v oblasti kamionové přepravy. A ještě třetí otázka, pokud mohu. Je v tom konceptu námořních eh, dálnic eh, nějak zmíněna možnost otevření nějakých nových skandinávských dopravních cest? Ja, ich kann die Freude über deine Anwesenheit. Já můžu eh, jenom eh, zdůraznit, jak eh, jsme tady všichni rádi, že jsi tady, stejně jako to říkali ostatní kolegové. V poslední legislativní období jsme uvedli dobrý kus práce a tam jsme hovořili o tématu ze silnice na moře. A ty, když hovoříš o námořních dálnicích, no tak to já si myslím, že je takové logické pokračování dopravní strategie. A to je velmi důležité. Všichni víme, že kategorizaci eh, našich eh, přístavů na severním pobřeží Evropy a na jižním pobřeží Evropy do eh, základních přístavů a těch komplexních sítí jsme tedy vytvořili a chceme z toho udělat tedy díky e CEFu a transevropským osám a jednotný systém. A to, že eh, mm, námořní dálnice budou jednou z os, to je také zásluhou našeho výboru. Na začátku totiž nebylo úplně jasné, že eh, chceme námořní dálnice eh, dostat jako, dostat jako jednotě z těch os a dát tam na to příslušné finance. U těch velkých Samozřejmě potřebujeme velké napojení na Severní Ameriku a na jihovýchodní Asii. S nimi máme eh, velkou kontejnerovou výměnu. A strategická rozhraní tady, eh, jak už bylo zmíněno, to je například Suezký kanál tady. A potom samozřejmě přes Atlantik, pokud se podíváme na ty velké přístavy, to je Rotterdam, Hamburg a také další. A potom je tady další eh, oblast, Tady musíme říci, že těch velkých 14 tisíc a 21 tisíc TEU, ten, eh, tedy kontejnerových lodí TEU, eh, se eh, tady musí přeložit na menší lodě, které potom jedou na severní pobřeží a na jižní pobřeží. A otázkou je samozřejmě, jak tohle je do konceptu zabudované. Eh, budeme investovat také do eh, přístavů, tak aby tato, eh, takovéto distribuce byly možné. To já si myslím, že je velice podstatné. A potom samozřejmě strategická rozhraní. Číňané mají podíl na Suezském kanálu. Teď samozřejmě půjdou do Pireu díky řeckému problému, tam už také začali investovat. To je kritická infrastruktura pro nás tu musíme mít jako Evropané ne, nejenom na očích, ale i posílit. To já si myslím, že je nesmírně důležité. Eh, specifická energetická eh, spotřeba na moři eh, je mnohem, dramatič, dramatič, mnohem tedy výhodnější než na pevnině, pokud je o faktor, jako emise hm, CO2 a ETS, to se tam eh, velice dobře započítává. Já jsem rád, že, se to, toho tak, že tady hraje roli také LNG, potom je tady také infrastruktura pro eh, eh, tankování LNG do lodí v rámci námořních dálnic a pokud se potom podíváte na ten dopravní výkon, pokud jde o námořní přepon na krátké vzdálenosti, tak tam musíme mít eh, takové ty záchytné body, které už máme. Například eh, v eh, rámci kanálu Severní Balcké moře, potom Drine ve Skandinávii. Jak to tam vypadá? Bezpečnost námořní, systém, navigační Galileo, který do toho můžeme zapojit. To je velice důležité, abychom měli takovýhle monitoring. Bosport tady také hraje roli. Už, už si o tom vlastně také hovořil, Brian. Máme tady, tady to napojení směrem na Černé moře. Tolik tedy od, pokud o ty klíč, e, klíčové oblasti. Potom tam e, bylo také velké pozdvižení na konci, myslím, že už nezvládneme žádné náklady, protože e, ty se nás velice jako uklidnil, že všechno se bude eh, vybavovat čističkami a já si myslím, že pro rejdeře tohle vůbec už nemusí být eh, téma při současných cenách, že prostě budou používat LNG nebo čističky. Jak vidíš ten eh, trend celkově, Briane? Děkuji a teď Teresa Griffin. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Brajene je skvělé, že jsi opět zde mezi námi. Já jsem tvou eh, následnicí ze severozápadní Anglie. Ty sice již eh, nejsi členem parlamentu, ale naše kampaň pokračuje velice razantně, o tom tě mohu ujistit. Eh, ty se rozhodl ujmout koordinace tohoto projektu, který by měl přispět také k podpoře růstu a e, zaměstnanosti. Já mám na mysli například e, přístav v Liverpoolu, na kterém se ukazuje, že přístavy a vodní cesty skutečně poskytují přidanou hodnotu a podporují rozvoj oblasti. Důležité samozřejmě ale také je zajistit e, ochranu životního prostředí a sociální ochranu, připravit odpovídající odbornou přípravu pro mladé lidi a také je třeba zaměřit se na ženy, protože ženy ve eh, světové eh, ve světovém měřítku eh, v námořní dopravě představují pouze 2% a v dopravě obecně je to 21%, takže bychom měli něco udělat také v oblasti těch genderových nesrovnaností. Děkuji, pane předsedo. Já jsem asi jediný, kdo eh, v tomto výboru je členem a, za předsedování eh, Briana Simpsona tady nepracoval. Já jsem akorát pra, tedy zpracoval eh, stanoviska za IMKA, ale každopádně musím říci, že teď je to tady mnohem horší, pane předsedo, než když tady předsedal Brian Simpson. Dobře, první otázka. Za prvé e, komunikace. Co dělá e, tým Briana Simpsona v oblasti komunikace? Je opravdu pěkné, že my jako o odborníce musíme, aby věd, víme, co jsou námořní dálnice, ale občané e, Evropy vědí všechno o řecích, ale ne o námořní dálnicích. Čili jakým způsobem komunikujete? To je první otázka. Druhá otázka je aktuální stav věcí. Já nechápu úplně dobře, co děláte roku 2014 až 2020. Eh, v této brožurce eh, se hovoří především o projektech 2007 mm, až 2014. Jaké aktivity probíhají od roku 2014 do roku 2020? Potom to, co tady eh, říkala Gezina už tak trochu, spolupráce s dalšími koordinátory. Já vím, eh, co nám Brian řekne. Ano, spolupráce probíhá dobře. Ale já budu trošku eh, bojovat. Já bych eh, opravdu chtěl někdy vidět mm, mm, nějaký konflikt. Matěje chce to a Brian Simpson chce to a někdo, a oni to potom musí vyřešit, protože s přátelskými slovy se nikam nedostaneme. Občas si to musíme opravdu vyříkat. Potom Mezinárodní námořní organizace. Velká část námořní přepravy je mezinárodní, eh, mezinárodní jak kolega říkal. Spolupracujete s Mezinárodní námořní organizace nebo eh, říkáte, ne, to je mimo náš dosah? A závěrem eh, nařízení pro přístavy. My tady tvoříme to nařízení pro přístavy, jestli tam do toho mm, mají být bagry zahrnuté nebo ne konkurence mezi eh, přístavy. To je velice důležité a, mohl byste nám také k tomu něco říct? Děkuji. Děkuji. A teď Keith Taylor. Well, hello, Brian. Vítám vás, Briane. Rád vás znovu vidím a vypadá to velice dobře. Mám dvě jednoduché otázky. Možná byste to mohlo trošku rozpracovat. Ta první jak mořské dálnice mohou navýšit ten potenciál um, krátkých mořských cest a máme proto některé příklady. A za druhé, jak přeshraniční integrace a spolupráce mezi různými námořními přístavy může přispět k navýšení efektivity mořských dálnic. Takže Můžete ještě jednou zopakovat tu druhou otázku? Jak může přeshraniční integrace a spolupráce mezi různými mořskými přístavy přískvět výšení efektivity těchto mořských dálnic? Děkuji. Děkuji. Oh. Danke sehr, jetzt George Bach. Ja, vielen Dank, äh, herzlich äh, willkommen. Děkuji a, a, a srdečně vítej i e, z mojí strany. A, e, tady a, e, a, ta a, rozsáhlá přivítání a, ukazují, jak seš u nás ještě stále oblíbený na tomto výboru. Teď se hovoří hodně o a, infrastruktuře financování, logistice a tak dále. Já si myslím, že tohle mě opravdu zajímá. Ta třetí věc, o které si hovořil, Eh, vlastně ta doprava a ten eh, lidský element, ten humánní element. My víme, že v dohodné době budeme, moc, budeme mít eh, nedostatek pracovních sil v dopravě obecně. Nejenom v námořní přepravě potřebujeme Filipínce, Větnamce jako strojvůdce a já si myslím, že námořní doprava opravdu musí vytvořit eh, nějakou společnou strategii v této oblasti. Můžeš nám eh, něco říct eh, k, to, k této humánní stránce, které se vlastně týká třetí bod toho dokumentu? Děkuji a teď Lucy Anderson. Thank you and Brian. Děkuji. Brian, ráda vás to opět vidím. Myslím si, že zejména my z Pane království jsme velice potěšeni, že jste tu zpět, takže jen stročně chtěla bych zdůraznit, co řekl Ismail o tom, jak je důležitá ta otázka financování v této věci a jak eh, jaké máte v této věci výhledy. A co se týče projektu ve Spojeném království, je dobré, že Dover získal financování na most, které už dlouho potřeboval. Myslím si, že to je opravdu velice důležitá oblast. A chtěla jsem se zeptat, co, jak si nahlížíte na ty takzvané mega lodě. Nedávná zpráva OECD na toto téma um, tak nějak poukazuje na to, že to může tak nějak odklonit zájem od těch ostatních cílů a priorit těchto projektů mořských dálnic díky těmto lodím. A pak také otázka kvalitních pracovních míst a významu pracovních míst. A důležitý je pak také ten lidský prvek v tom vzdělávání a získávání zkušenosti a kvalifikaci. A pak ještě obecně námořníci a, a jejich otázka kvalifikací. My jsme tady loni, to je, pardon, minulý týden hlasovali také o jejich kolektivních právech, ale stále jsou tu určité překážky, jako například ta otázka vlajky lodi a otázka kvalitních pracovních míst. Kolegové za SND se snaží zorganizovat na podzim seminář na téma právě pracovních podmínek, o námořníku a to téma sociálního kontextu. Děkuji nyní Dominik Chrike. Děkuji, pane předsedo. Já zdravím také Briana velice srdečně, i když to není politicky významné, tak já jsem zde po jeho levici pět let seděla. Jsem velice rád, že ho opět vidím. Já bych chtěl položit jednu otázku. Pokusím se to vysvětlit. Iniciativa Marco Polo, která byla přerušena, která se v zásadě týkala téhož tématu, tedy vnitrokomunitárního námořního propojení. A zde vidím právě propojení e, s námořními dálnicemi. Vidí tam dvě, dva aspekty. Jednak e, kapacita přístavů a vybavení přístavů odpovídající infrastrukturou. A dále, a to bylo již vidět u toho programu Marco Polo, je zde problematika lodí, eh, nakládání a vykládky a tak dále. Můžeme tedy tu, ty dálnic, ty námořní dálnice považovat vlastně za eh, jakési eh, prodlou, jakési pokračování rozvoje obchodu. A nebo zda je potřeba v tomto projektu námořních dálnic nějaké nové technické zařízení a vybavení. A pokud ano, tak jsou nějaké prostředky, jak to financovat, protože my samozřejmě máme prostředky v železniční dopravě TNT, ale zdá se, že tyto prostředky, kromě určitých inovací týkající se paliv, eh, jsou i pro rozvoj v oblasti lodní dopravy, to znamená, eh, chci se eh, zeptat, zda máme nějaké prostředky na vybavení těch námořních jálnic také odpovídajícími plavidly. Je Jackie Děkuji, teď Jackie Foster. Well, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo, a pravdu velice ráda opět vidím Briana. Eh, vypadá to, jako kdyby od nás nikdy neodešel. Nevím, zda je toto eh, také tématem vašich informací, ale vím, že se to týká narostajícího zájmu. Já se věnuji té otázce přístavu po celé Evropě a z naší této pozornosti vzešlo z toho, že možná si pamatujete, že jsme se tomuto věnovali a stejně tak na výboru pro životní prostředí tady eh, DG trans eh, se tomu věnuje, tedy ta otázka síry, velice kontroverzní téma, protože to bylo eh, zavedeno na Severní moři, ale ne v Středomoři a podobně. A pak celá řada společností Um, vynaložila um, obrovské prostředky v řádu miliard, aby to příslušné zařízení uh, zavedla. Nicméně pak je tu další uh, nařízení, uh, takzvaná čistá voda, a to spadá pod DG Envy. A jak se zdá, je to tady tak určitém střetu, Briane, byste se na to mohli také podívat. Prostě je to průmysl, který si stěžuje na tu směrnici o síře a tom, že už hodně do toho investovali pak se dostanete do nějakých přístavů v Evropě, které si stěžují, že podle místních pravidel používají tedy určitá nástroje, které by měly právě splňovat tyto podmínky. A když kontaktujete lidi z DG Environment, tak říkají, že směrnice eh, o té čisté vodě má jaksi precedens před tímto druhým právním textem a to nás uvádí do střetu těchto textů. Takže podnikatelé v Evropě investovali obrovské prostředky a stěžují si, eh, že je třeba tady v tomto něco udělat, protože nějak eh, nikdo nedokáže rozhodnout, jak to má opravdu fungovat. A já jsem toto téma samozřejmě nadnesla před eh, DG Move, jakožto zástupce průmyslu, oni se tomu věnují, ale také DG Environment je důležitou složkou toho a měli by se tomu věnovat. Takže mohla bych toto téma tak nějak na vás přenechat, protože mi asi úplně nepřipadá, protože prostě lidé si stěžují v určitých přístavech, že tam mají nějaká ta místní pravidla a je nepřijatelné tedy, abychom tu měli agendu pro růst, že si přejeme mít úspěšný námořní eh, dopravní průmysl, přejeme si, aby vzkvétal, takže kdybyste se na to mohli nějakým způsobem také podívat. Děkuji. Děkuji, já jsem se také eh, dal jako poslední mezi řečníky, jako ty jsi to také dělával a moje otázka je docela jasná. Je zřejmé, že eh, mezi námořní plavbou a předsedáním výboru je určitá vazba, protože tvůj předchůdce Paolo Costa, čili jsi teď jako koordinátor tady pro velkou námořní dopravu a tvůj eh, předchůdce Paolo Costa potom se stal eh, šéfem přístavu v Benátkách. Ale on se to hodně v Evropě naučil a, a No, podařilo se mu, aby pět přístavů si nejenom konkurovalo, ale že ze třemi ze zemí budou eh, přístavy spolupracovat a že udělají společný produkt, nebudou proti sobě a funguje to eh, velmi dobře. Ale je to bohužel jediný příklad. My se tady snažíme o evropský rozměr. A když já se zamyslím na svoji zemí, tak eh, ve Spolkové republice Německo vláda ani neodpovídá za německou námo- přístavní politiku, to si dělají jednotlivé spolkové země. Proto potom dolní eh, Sasko Gezin se tam eh, eh, rozhodlo si, vy, si vybudovat velký přístav Wilhelmshaven. Wilhelmshaven to by bylo těžké poměrně. Každopádně velké lodě nebyly schopné doplout do Hamburku. Teď je ten přístav hotový. Dávno jsem tam viděl fotku dvou lodí a Hamburg teď říká, ne, ne, ne, my si teď rozvineme labe, rozestavíme labe aby ty, příje, eh, ty lobby, lodě nejezdily sem, ale do Hamburku. Takže je tady taková konkurence eh, mezi spolkovými zeměmi. Takže měli se rozhodnout, buď eh, postaví nový přístav nebo labe. Když takovýhle model vytvoříme, tak otázkou je, jestli na to budeme dávat evropské peníze a jak ty by se tady choval k tomuhle. Já si myslím, že tohle by bylo plancání penězi. Takže tady, tady souhlasím s Gazinem. Potom druhá věc jak se to organizuje a jak eh, tedy, to byla otázka spolupráce a organizace. Teď druhá věc. Námořní plavba na širokém moři. Tam mě používají eh, těžký olej. A to je eh, zvláštní odpad výroby, nebo zpracování ropy. Čili můžeme říci, že o to jsou takové eh, vlastně eh, spalovny odpadů, ty eh, námořní lodě, bez filtru. Ale jak mm, to může vlastně pokračovat? Oni tak trochu šetří teď, ale potom, až to budou muset opravit, tak to bude mnohem dražší. Kdyby se to používalo s filtry, tak by ty emise byly samozřejmě mnohem nižší, nebo o trochu výrazně nižší, ale také by to něco stálo. Když se podívám ovšem na výdaj eh, lodě, tak eh, ten pohon není to nejdražší. Čili i jak eh, se k tomu chce stavět. A teď, milý Bráne, spoustu otázek a dostáváš slovo. The teacher you know to answer. Well, let me go, I'll start, I'll... Takže já se pokusím to vzít v pořadí. V první řadě pan de Grandes. Když jsme se začali tedy věnovat těm návrhům ve věci logistici a toho, jak se s tím vypořádají ty mořské dálnice v rámci koridoru, tak jsme museli v první řadě zpracovat to, kam to má směřovat, kde um, bude tedy ta přeprava podobně. A věřili jsme tedy v to propojení mezi železnicemi a přístavy v těchto oblastech, protože, jak jsem již předeslal, ano, nebylo dobré mít úplně výtečné přístavy s veškerou infrastrukturou, prostě se vším. Pokud pak ta nákladní přeprava by pak skončila někde v zácpě v kamionu. Takže jsme se sešli s koordinátory, že tady může být problém a že se pokusíme uh, tedy tyto konkrétní problémy nějak vyřešit a zajistit, aby tedy ten, to zboží jaksi plynulo, plynule. A přišli jsme na to, když jsme provedli konzultace s lidmi a zaměřili se tedy na ten přesun z toho, v rámci toho řetězce tedy uh, z továrny do té přístavní oblasti a bylo třeba zajistit, aby vše probíhalo efektivně, plynule. S, tím, s tou otázkou životního prostředí tady zase o životním prostředí hovoříme již dlouho, ale já jsem přesvědčen, že tu máme určitou oblast, jako Baltskou oblast, Oni tady v podstatě, už když jsem předsedal, tak eh, tady se za mnou dostavili a naléhali na to, abychom ty projekty prostě odložili, ale my to nemůžeme odložit, tu otázku síry a nezbytného vybavení. Já jsem přesvědčen, možná se mýlím, že v celé EU už máme nízkou úroveň emisí síry. Takže můžeme říct ostatním, třeba ještě nedosahujete této úrovně, ale můžete být na této úrovni v určité době, takže začneme nyní, budeme se věnovat nezbytné infrastruktuře, přeměny zařízení na lodích, no a uvidíme, zda to bude schudné. Tak to jsme to alespoň vyřešili s nimi. Těší mě také to, že i zde bylo to sdělení, že potřebujeme více prostředků. Eh, samozřejmě i kolegové potřebují více prostředků, ale to mě zase nezajímá. My jsme tak nějak přišli eh, do toho jakoby poslední, jsme takový nováčky a ostatní koridory mezi tím už zahájili svoji práci. Takže jak zjist, zajistit nezbytné argumenty vůči tady třeba té konkurenci mezi mořskými dálnicemi a brenerským tunelem. Ale vím prostě, že jsme to měli hodně projektů, samozřejmě dobrých projektů, ale museli jsme jich celou řadu odmítnout, protože jsme neměli prostředky. A a Já bych si přál neúplně nezbytně, aby se to navyšovalo, to množství, ale aspoň určité množství, ano. Ismaili. Ten, ta ten t je taková výjimečná a to je opravdu už stála u zrodu té naší evropské dopravní politiky existují ostatní druhy obecné politiky, kde se zapojí všichni. Já si ještě pamatuji, když jsme tu měli ty dopravní sítě, byl tu Gunter Lutke někdy v 90. letech a tehdy každý člen Evropského parlamentu tady přicházel z jejich projekty a říkal, aby tam a to bylo součástí TNT, každá poslední silnice ve Skotsku se měla do toho zapojit, ale tak to prostě nešlo. Bylo zapotřebí se specifikovat, propracovat s členskými státy to, co oni chtějí a řídit se touto politikou a přijmout tak, aby to opravdu mělo výsledky. A myslím si, že se nám tam něco podařilo. Ovšem problémem tam bylo, že tam původně mořské dálnice nebyly a nyní si to tedy komise uvědomuje a nyní tam mořské dálnice tedy jsou a je to důležitá součást. Ale je to takový jakoby doplněk. Máme tady tedy těch deset koridorů, ten Brenner a tak dál a pak jsou tu tedy ty mořské dálnice a tak nějak původně nikdo nevěděl, o čem to vůbec je tak jsme nějak nevěděli, co budeme dělat, ale nyní opravdu věřím, že jsme prosadili tady to sdělení a už tedy můžu koordinátorům říkat, ty přístavy přenechte na mě a můžeme to tak nějak propracovat, ty, spojit ty přístavy s vašimi koridory, sladit do toho naše i vaše prostředky a myslím si, že to je ten nejlepší způsob, jak jít vpřed, že prostě tímto dostaneme eh, nějaké, řekněme, uznání pro tu dopravní a přístavní eh, dopravu, eh, do tu námořní a přístavní dopravy. Pak dalším tématům, já když jsem se toho chopil, tak Eh, to byla ta otázka napojení na třetí země. Měl jsem na mysli Severní Afriku, Moldavskou Ukrajinu, Černé moře. A pak, eh, když vyvstal eh, dohoda TTIP, také Spojené státy, Kanada, další. Ale máme projekty s Egyptem, s Jordánskem, s Palestinou, ten koridor čerstvé ovoce, také s Izraelem, ten ovocný koridor s Itálií a kudy tedy ty toky směřují do Evropy a pak jsem naléhal, aby palestinské zboží bylo opravdu palestinské zboží a ne tedy palestinské vyrobeno v Izraeli na okupovaném území. To jsem chtěl, aby bylo tedy jasné. A pak je naprosto zásadní tedy, abychom do toho zapojili i třetí země, protože nemůžeme tak nějak mít námořní cestu, která bude mít jen jeden konec. Vždycky to má dva konce a to někdy tedy může být i ta třetí země. Robert Cíl, strategická investice, to je miliarda eur na tři roky a ve třech částech. přístavy v rámci síť TNT jsou, vlastně všechny jsou způsobilé, to znamená, když to uvedu příkladem, Rostok, ano, ten se může zapojit, nebo ve Švédsku, ve Finsku, ty spojené přístavy, ano, zase se mohou zapojit do tohoto. Jakýkoliv přístav v rámci sítě TNT je způsobili, aby získal pomoc Další výzvou v Baltské oblasti, jak už jsem to zmínil, kromě sulf, té síry to byla výzva, ale vedla k tomu, aby se něco změnilo a to se změnilo. My jsme se hodně do toho zapojili v jednání s baltskými zeměmi, aby podporovali i alternativní zdroje paliv, aby tímto mohli pomoci jiným zemím, třeba ve Středomoří. Možná ne do velké míry, ale určitě tam nějaký vliv byl. A podpořili jsme ty projekty do té míry, jak jsme mohli podle příslušných pravidel. A ještě chci zopakovat, že tu můžeme mít něco jako druhé středomoří, že by to tak mohlo dopadnout. Pak panamský kanál, ten už jak si funguje. Teď se tam využívají vyšší hmotnosti a co se týče těch se tam převážejí vyšší eh, tonáže z Číny. A to je, samozřejmě má mnohem větší vliv než jenom ten ta přeprava na uh, zkratší tratě, protože taková 30 tunová loď prostě nemůže plout všude. Nebo proplout. Integrovaná námořní politika Tady došlo k určité proměně. Když se tady na to zaměříme, 20 externího obchodu Evropské unie je přepravovan přes moře a před nějakou dobu to bylo pouhých 10% a to si myslím, že je obrovská škoda. Eh, nyní jsou tu tedy mořské dálnice. My jsme v počátcích měli potíže opravdu, abychom byli vůbec přijímáni eh, těmi druhými koordinátorů. No, po dvou schůzkách toto přijali. Ti, kteří se zúčastnili první schůzky, pak byli i na druhé schůzce a tak nějak společně jsme to propracovávali, abych z toho vzešlo něco pozitivního. A další věc, že spolupracujeme i s těmi vnitrozemskými přístavy. Koordinované námořní strategie, to ano, tím se také zabýváme. Já ještě, co se týče nějakého konkrétního členského státu, co tady mohu říci, asi bych neměl na ně poukazovat. Myslím, že jsme to měli problémy se zeměmi soudržnosti, protože oni chtěli zejména vynakládat prostředky na železnice. A trošku to trvalo, než jsme je přesvědčili. LNG a ty čističky. Mm, tam je rozdíl i mezi těmi hybridními těmi klasickými, já jsem je navštívil, jsou tam určité potíže. Myslím si, že bude konference někdy 20. září na Balářských ostrovech na téma periferních regionů a o to, jak je můžeme propojit právě s těmi projekty mořských dálnic. Já bych nechtěl tady někoho rozladit a zapomenout na um, něčí dotazy, pak tady to sladění. Ano, tím se také zabijeme. 14. 15. září bychom měli něco v tom podniknout. Po... Vím, že kolegyně měla v minulosti delší vlasy, ale i s krátkými vlasy se tam můžeme třeba setkat společně v těch severských vodách a možná byste tomu nevěřili, ani já jsem tomu předtím nevěřil, než jsem tam vycestoval. Existují rozdíly. Jak třeba se zabývat doupravou v zimě, musíme tam mít ty lodě na lámání ker, aby prostě vše fungovalo plynule, takže podporujeme i tyto činnosti ale pak jste to tady vyjadřili dobře, i ostatní se tomu zmínili. Otázka té příslušné směrnice o síře, kde nikdo neví, jak s tím řádně vynakládat. To není jako směrnice pro provoz v dopravě jsme měli takový jeden podobný projekt, kde jsme se snažili, aby příslušné orgány se k tomu vyjádřily, zejména tedy ty země ze severu Evropy, baltské státy, aby se zajistilo prostě, že ta směrnice o síře je řádně vnímána. Helmute, pozemní doprava, komise, Oni uznali, jak jsme si to přáli a vše opravilo. A ta krátká námořní doprava, já jsem nedávno hovořil na jedné konferenci v Kodani a ta se právě týkala tohoto tématu. Vyslechli jsme si celou řadu problémů a jejich potíží a potřeb. Ta krátká námořní doprava je zase důležité téma. Mm, já na to nahlížím jako na určitou možnost, která pohne vpřed v té oblasti mořských dálnic. Zase je třeba to ještě propracovat. Investujeme do LNG, do metanolu. Prostě se o to zajímáme a pak samozřejmě i ta, to příslušné vybavení nezbytné v přístavech. Obnovení, o, jakoby omlazení přístavu v Evropě, tady v to jsem přesně vážně přesvědčen. Liverpool, Leishoš a další na pobřeží Atlantiku, pokud tady bude TTIP, tak Liverpool za 40 let, ať bude Británie v Unii nebo ne, tak prostě eh, toho bude moci významně využívat. Stejně tak Dublin. Prostě se nachází na pobřeží. A školení, zase velice důležitá oblast. V té věci děláme hodně. Nejedná se jenom o školení těch námořníků v tom tradičním slova smyslu. Námořníci jsou na těch velkých plavidlech, je třeba vědět, mít pravidla pro to situace, které mohou nastat. Otázka komunikace. Ano, my komunikujeme se všemi, jak jen můžeme. Velice poměrně často na toto téma hovořím. tady máme jednu studii, která by měla být zveřejněna za nějakých šest měsíců. Tam budou detailně popsány informace o celém projektu. Původně jsme měli jenom jednu takovou brožurku, ta studie to propracuje. Pak ta přístavní, to ještě k té přístavní směrnici. Ano. A mám tu upozornění, že budou zasedat koordinátoři. Ta krátká námořní přeprava do vrkale. Okay, to, ano, to je opravdu zase příklad těch krátkých námořních přeprav, možnosti, jaké má Spojené království anebo Vasoulme na severu Evropy. Řízení provozu, o tom hovořil George. To je zase problém, který vidíme hodně zase v tom anglickém kanálu. Je důležité, aby tam byl ten řádný vhodný systém na řízení přepravy, financování, ano, lodě se zvětšují, ostatně je to i požadavek trvu. Zajímavé je, že náklad převozu kontejneru z Číny do Evropy je nějakých 200 dolarů, což je neudržitelné. Když si uvědomíte, že kontejner z Šanghaje do Rotterdamu, za to zaplatíte 200 dolarů, tak to vlastně za to zaplatíte kvůli té velikosti lodi z Rotterdamu do Douvru. Pak otázka zase námořníků a jejich práv. Tady zase eh, velkým problémem je otázka té příslušnosti vlajky lodě a také druhu lodě, na které se nacházejí. Eh, řídí se mezinárodními pravidly Dominik a projekt Marco Polo. Tady chci říci, že Marco Polo dává, dostává určité příspěvky i od silnic. Já vím, že tady byl nějaký projekt mezi Španělskem a Francií. Ale my tu máme prostě podporu pro specifické projekty, zatímco jak si Marco Polo eh, měl příspěvky i z, z části silnic. Čistá voda, ano, Jackie hovořila o těch hybridních čističkách, máme eh, specifická zařízení v přístavech a přejeme si proměnit tyto čističky na uzavřené, ne, aby nebyly otevřené, aby se ten odpad nedostával do vody, aby se to přiblížilo těm požadavkům směrnice o čisté vodě. A ještě, Marko, a důležité tady je, abychom tu měli eh, přístavy zapojené, aby to byly kvalitní projekty, a to, to je ta oblast severního Jadranského moře. Pro nás naprostou prioritou je mezi všemi členskými státy spojit ty přístavy. Je to velký problém, pokud mi ještě umožníte, abych se k tomu chtěl vyjádřit. Já bych chtěl vědět, proč takový kamion může přes hranice bez nějakých kontrol, ale když někdo zvolí cestu lodní, řekněme ze Španělska do Británie, tak musí projít celou řadu pravidel přístavních, pobřežních, prostě celé řady pravidel a myslím si, že to není správné. Hamburg a pak další přístavy na Labe. My jsme německé vládě nabídli, aby se na to zaměř, eh, podívala a zda bychom to mohli nějak pomoci v otázce jednoho kanálu. Ještě jednou se omlouvám, že jsem hovořil tak ze široka a děkuji za vám za pozornost. Brian, vielen Dank. Mnohokrát děkujeme, Briane. Já myslím, že pět let i jako předsedy eh, Mm, jako předseda si nikdy nemohl eh, mluvit tak dlouho jako dneska. Dneska si to aspoň pořádně užil. A děkuji každopádně za odpovězení všech otázek. Já si to napsal, my jsme to všechno chtěli, takže viděl si, eh, jak jsme byli moc rádi, že si zavítal a budeme se těšit zase příš- eh, na příště, takže mnohokrát děkuji.